Good morning, everyone. Eh, ráno. Eh, začneme naše zasedání a eh, chci přejít do mm, své mateřštiny. Je to naše předposlední veřejné slyšení. Dnes dopoledne během dvou a půl hodin se budeme zabývat praním špinavých peněz eh, v případě finanční skupiny NLB ze Slovenska a potom odhalení eh, pod názvem Azerbajdžán Londromat. Tak nejdříve se budeme zabývat eh, tím slovinským případem. K jazykovému režimu máme tady tlumočení v 15 řečech. Děkuji za toto. Kromě toho budeme mít web streaming a dále, že máme trošku spoždění. Eh, takže eh, já si odpustím dlouhé úvody. V první části slyšení se budeme zabývat eh, tou skupinou NLB a Azerbajdžán Londromat. No a pak budeme mít eh, eh, slyšení ještě o Paradise Papers a jejich následcích. Dnes eh, se je mi potěšením, že máme tady dva řečníky k NLB Slovenia. A sice je to Anze Logar, poslanec slovinského parlamentu a předseda komise pro zjišťování nesrovnalostí v bankovním sektoru. A dále eh, Borut Mekina jenším hostem, eh, novinář eh, listu Mladýna. Budeme postupovat takto. Každý řečník má k dispozici sedm minut, maximálně sedm minut poté budou následovat otázky kolegů. A to budou sloty po čtyřech minutách, minuta na otázku, tři minuty na odpověď, eh, tak abychom eh, se vešli do vyhrazeného času. A já nyní eh, vítám předsedu příslušného výboru ze slovinského parlamentu, pana Anzelo Gara. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Srdečně vás vítám v našem výboru. Eh, jde o velmi zajímavé téma, eh, nad kterým možná mnozí budou kroutit hlavou. Eh, připravil jsem si tady i prezentaci a prosím, abyste, abychom se dostali na začátek této prezentace. Na prvním slajdu se nachází eh, stručný popis toho, eh, jak definujeme případ, který je eh, podezřelý z praní špinavých peněz. A sice jde o to, aby vždy bylo splněno všechno to, co e, splňuje e, podezření e, na praní špinavých peněz. Toto jsme sledali v jedné státní bance. Je to firma, která byla založena na Virgin Islands v roce 2006 a ten vstupní kapitál byl 2 dolary. Tato společnost fungovala nejdříve prostřednictvím švýcarské banky, ale vzhledem k různým podezřením Eh, byl tento systém eh, zastaven a eh, začaly fungovat přes Slovinskou státní banku. Jde tedy o společnost, která měla svoje účty ve dvou bankách, které jsou na seznamu bank, které pro EU a spojené národy eh, jsou na černých eh, listinách, eh, nebo jde o banky, které se nějakým způsobem účastní iránského atomového programu, případně obchodu se zbožím dvojího použití. Používala se exportní bank, Bank of Iran, která na tomto černém seznamu je od roku 2010 a nyní je Eh, tedy zakázáno jim prostřednictvím uzavírat obchody. Zde máme finanční schéma transakcí této firmy. Všechny firmy, eh, které byly založeny jenom vždy v předstihu několika měsíců, během dvou let založili eh, prostřednictvím NLB, tedy společnost eh, se základním kapitálem 2 dolary a eh, eh, NLB takto, nebo tato společnost prostřednictvím NLB také získala, nebo uskutečnil se tam obrat kolem 2 miliard dolarů. Obchodovalo se takto. Jeden den přijde velká finanční částka a pak se rozdělí toto na 50 různých transakcí denně a prostřednictvím NLB se takto během dvou let obrátí 70 milionů eur měsíčně, čili celkem je to 1 miliarda eur a to všechno uskutečňuje firma Farok, která má základní kapitál 2 dolary a de facto eh, je to větší objem, eh, než eh, ta státní banka NLB dělá třeba s nějakými ruskými gigantickými společnostmi nebo velkými farmaceutickými společnostmi. Už na, na začátku v roce 2009 tyto obchodní praktiky vzbudily podezření Eh, NLB o tom informovala nadřízené orgány, ale obchody probíhaly dál, jako kdyby žádné podezření neexistovalo. V březnu roku 2010 začaly přicházet otázky od eh, orgánů ze zahraničí, nejdříve z Francie, tam proběhly nějaké dvě eh, podezřelé transakce a banka eh, k tomu odpověděla, jako proč si to myslíte, sdělte, co vás vede k tomuto podezření. Poté přišla další dvě sdělení z dalších dvou evropských zemí, tedy členských zemí EU, a pak eh, konečně tedy eh, slovinský úřad pro vyšetřování, tedy pro eh, podezřelých transakcí, se také začal zajímat o tyto transakce, nicméně obchody pořád probíhaly dále. Dále se přelévala prostřednictvím NLB na různé účty v Evropě, v, Ameriky, v Americe a tak dále. A tak to probíhalo až do roku 2010. policejní vyšetřování eh, proběha, probíhalo v roce 2011. A eh, bylo to vlastně v době, kdy se měnila vláda a eh, de facto těch, ten případ neaktivních případů se dostal mezi takzvané otevřené případy, čili obdoba odložených případů u nás. Příslušný orgán se eh, tím dále nezabýval, politikové byli informováni, ale opět se nic eh, nedělo, nikdo nekonal a ani eh, banka NLB ne, nějak nereagovala. Obchody s tou podezřelou společností postupně utichly a bylo to de facto na různé eh, tlaky z vnějšku. Eh, já nyní mohu říci pouze to, eh, co jsme konstatovali ve zprávě našeho vyšetřovacího, vyšetřovací komise. Tato zpráva byla, byla schválena s výjimkou dvou hlasů Zpráva tedy byla schválená, eh, management banky byl informován, ale de facto eh, šlo o to, že eh, banka NLB pravděpodobně nezabránila podezřelým obchodům. No a my jsme zatím tedy informovali policii a znovu se to vyšetřuje. To je zatím všechno. Děkuji, pane kolego. Čili tak to probíhalo a ukazuje se, že vlastně z malých začátků se může vyvinout rozsáhlý obchod, kterým se perou špinavé peníze. No a teď dávám slovo panu Borutu Mekinovi, který se tím zabývá jako žurnalista. Děkuji mnohokrát. Já působím v novinách Mladina ve Slovensku. My jsme tuto problematiku zkoumali a já bych vám nyní rád přednesl co jsme zjistili. Eh, na úvod pro pochopení kontextu eh, celého případu vzhledem bych rád řekl pár slov, protože jinak by všechny aspekty byly hůře pochopitelné. Prv, na prvním slajdu možná nevidíte, ale eh, snažím se tady ilustrovat mezinárodní kontext celého problému. Na levé straně vidíte přední evropské banky, všechny banky, které tam najdete na seznamu, na, vidíte tam také na prostředním sloupci eh, částky praných peněz podle definice eh, regulatorních orgánů Spojených států amerických. Největší evropské banky by eh, podle těchto údajů, jako BNP Paribas, což je největší francouzská banka, by měly proprat 190 miliard dolarů. Commerzbank to proprala 250 miliard dolarů. A vidíte, že k tomu se vztahují také extrémní pokuty. A vidíme, že téměř všechny velké evropské banky se zapojovaly do praní špinavých peněz, do nejrůznějších dohod s Iránem a podobně. A někde to bylo naprosto rekordní částka, jako v BNP Paribas například. A e, v této souvislosti e, byla uvalena pokuta 8,5 miliard dolarů, což je naprosto rekordní částka. Tady vidíte, že všechny tyto evropské banky byly pokutovány za praní velkých částech peněz. Ehm, co je zajímavé na tom, Například Commerzbank měla vyčleněnou skupinu zaměstnanců, kteří Eh, schovávali nebo vymazávali informace eh, o tom, že eh, dělají transakce s iránskými občany při jakémkoliv převodu peněz. Další zajímavá věc, pokud se zaměříme na francouzský případ. V květnu 2014 francouzská centrální banka, respektive její guvernér, uvedl, že i když BNP Pariba tyto eh, transakce dělá, nejedná proti zákoně, ani v rozporu s francouzským, ani s EU zákonodárstvím. Dokonce považovali taková eh, rozhodnutí o pokutách za nespravedlivá. Uvědomme si, že pokuty byly eh, uvaleny v souvislosti s americkým protiteroristickým zákonem. Ono to bylo původně myšleno na obranu před terorismem. A tady jsem chtěl poukázat na další věc. Vzhledem k těmto jevům se evropské banky samozřejmě stále obávají. Stáhly se z Iránu, nebylo jasné, jak s Iránem nakládat v tomto smyslu. A pokud mohu něco zdůraznit, tak tady v případě Iránu to byla, eh, došlo tedy k mezinárodnímu sporu mezi USA a EU o sankcích, o vztazích se Středním východem a podobně. Ve Slovinsku eh, paní, kterou zaměstnala banka NLB, měla odpovídat za rozhodování v těchto věcech. A tato žena když, měla jedna takto. Když přišel iránský občan do této banky NLB, tak bylo eh, její odpovědností rozhodnout o tom, jak eh, přistupovat k této věci. To je něco, o čem si tedy eh, státy EU rozhodli, mě, mělo v tom být jasno. Ale pokud bych dále rozebral tento příklad, pod, případ podrobněji, ano, děkuji. Ano, tady vysvětlení, proč iránský občan přichází do Slovinska, protože tento občan předtím dělal transakce ve Švýcarsku, tak tady se vysvětlení nabízí a je logické. Naše banka má nyní eh, naše banka nemá žádnou pobočku v USA, Zatímco za dob Jugoslávie jsme měli spoustu korespondenčních bank, které si vydělávaly také na devizových transakcích. A eh, ten eh, to člověk přišel do Slovinska v roce 2018, kdy bylo v, kdy bylo v souvislosti eh, s vypořádáním zakázán tzv. u tedy obrat zpět do Evropy. A tím nemohu říci, že by bylo úplně jasné. Ono bylo všem jasné, že jde o praní špinavých peněz. Možná jenom této dámě to jasné nebylo. Ale co se dělo? V roce 2008 se obrátil na nás iránský občan s doporučujícím dopisem od banky Credit Suisse. Pak proběhly první transakce a tento člověk probral 819 milionů eur a to podle revizní zprávy banky NLB. Tyto finanční prostředky byly rozeslány do hlavních evropských bank a přicházely také z velkých bank zhruba 30 milion eh, z Dubaje, 30 milionů z Dubaje a podobně. A důvod, proč proč těch 30 milionů přišlo z, z Dubaje, vidíme tady na tomto slajdu. V roce 2010 ten francouzské úřady e, poža- začaly e, vyšetřovat některé transakce a spustila se taková lavina. V důsledku toho se aktivovala práce slovinského orgánu na ochranu před praním špinavým peněz, eh, špinavých peněz, aktivovaly se inspekční orgány a podobně. Nakonec byl tento účet uzavřen a zjistilo se, zjistila se řada pochybení. Byly tam de facto dvě ilegální transakce iránské exportní banky představující 360 tisíc euro, protože v té době byl v NLB bance eh, zavedeny kontroly, které byly manuální, zda určité instituce byly na seznamu sankcí. Od doby, kdy se v červenci 2010 zavedly sankce, mm, udělala tato zaměstnankyně chybu, unikly jí některé tyto případy, ale v podstatě eh, pak vznikly v bance formuláře, které na základě poučení z tohoto případu, kdy tedy banka zavedla nový IT systém nazvaný Siron AML robot, který kontroluje všechny transakce podle různých scénářů, kde je podezření na praní špinavých peněz. A na závěr tedy, co z toho vyplývá? Tento případ je typickým eh, případem záležitostí mezinárodních vztahů a vztahů s USA a sankce se liší vůči eh, Iránu. Například tam se liší postup Evropy a Spojených států amerických. Tím se odhaluje slabá stránka naší centrální banky a v neposlední řadě musím říci, že toto je nepopulární případ, protože u nás se blíží parlamentní volby a podle e, názoru eh, eh, řady novinářů právě toto není nejdůležitější případ. Děkuji vám, pane McKinnon, za nejvíc zajímavé informace. Oběma vám děkuji. Oba zpravodajové nyní dostanou slovo vzhledem k eh, času eh, navrhnu, abyste nehovořili eh, celých pět minut, možná dvě, tři. Je fekofot. Děkuji, pane předsedo. Já budu stručný, protože vím, že nemáme moc času, ale nejprve otázka a Anze Logar, ale také panu McKenovi. Když se podíváte na tento případ a na situaci ve Slovensku, proč eh, dozorové orgány eh, nejednali, proč orgány v činném činné v trestním řízení nejednali. Není tam nějaká slabina v celém systému, v systému eh, orgánů činných v trestním řízení. A pak, co zmiňoval pan Mekina, zmiňujete mezinárodní případy, které zahrnují také největší evropské banky, nebylo by užitečné posílit evropské orgány jako Europol například, nebo zavést něco, díky čemu by se vyšetřil situace eh, a Evropa by mohla výrazněji jednat v těchto situacích, aby bylo obnovena eh, pr- eh, prava, eh, vláda zákona. Děkuji. Eh, kdo by eh, z vás začal, pane kolego, vy jako první? I na tu otázku, jaké důsledky má tento, toto usnesení jednomyslné přijaté slovenským parlamentem. Prosím. Glede, glede Eh, pravosodje oziroma tožilc sploh ni bil obveščen o tej zadevi, zato ni mogel uporabiti nobenih ukrepov pri preiskovanju tega. Takže k otázce eh, eh, justice, tak státní zastupitelství vůbec nebylo informováno, takže nemohlo jednat k policii. Tam ten trestní vyšetřovatel spadl ze žebříku a přišel přitom o život. Při šetření Eh, té kriminality vždycky to šetření má ehm, eh, jednoho eh, vedoucího vyšetřovatele a vždycky to celé vede. Marian Flank byl zástupcem generálního ředitele kriminální policie a teď už je šéfem specializovaného státního zastupitelství. To znamená, že všechny ty osoby už buď nejsou mezi námi, a nebo mají eh, nějakou eh, lepší funkci, byly povýšeny. To je zřejmě také důvod, eh, proč tady nebylo zasaženo. Vyšetřovací výbor požadoval, aby zde byly přijaty kroky a policie jednala, odhalila a nesrovnalosti a hledala také odpovědné v rámci policie. Byla vytvořena zvláštní skupina k vyšetřování eh, kriminality eh, dosud nestíhané policií. Takže eh, jinými slovy, tímto způsobem bylo odhaleno řadu nesrovnalostí. K tomu, co říkal pan McInnes, spousta těch věcí, které uvádí, nedává a, a nesedí. Ehm, bankovní úředníci eh, sice informovali o nesrovnalostech, ale přesto se eh, proti tomu nic nedalo, nedělalo. Já se to pokusím vzít rychle během několika měsíců. Já se pokusím popsat celý ten proces. který šlo o rámec několika měsíců a tam 32 institucí dostalo informace o to, to případě a celá mezinárodní spravodajská komunita o tom byla informována. Dostali samozřejmě všichni zpětnou vazbu od dalších států a výsledkem toho bylo, eh, bylo tedy, že de facto spolehlivý výsledek chybí. Nebylo to konkluzivní, ni, žádná ze zemí neměla nic konkrétního jako důkazní materiál. Zjistili však během interní revize v bance NLB se zjistilo, že největší chybou bylo to, že kontrolují vždycky tyto postupy jenom manuálně eh, a v důsledku toho banka upgradeovala svůj systém. A pokud eh, budu tedy chtít reagovat ještě na vaši druhou otázku. Jistě víte, jak probíhají k tomu diskuse na celé evropské úrovni, kdy se USA snaží vrátit sankce proti Iránu, zatímco EU je proti tomu. A také EU vydala několik textů, aby se tedy ujasnila situace. Nicméně i nadále Vzhledem k tomu, že dolar jakožto světová měna má mimo územní schopnosti, tak může samozřejmě i nadále probíhat sankcionování evropských bank. A zatím není tedy jasné, zda tyto sankce budou uvaleny nebo ne. Samokrátké krátké intervju. Pan Logár. Jenom velice stručně. 33 eh, úředníků bylo informováno, ale náš úřad neoznámil 680 milionů, ale 680 tisíc euro. A to je pravděpodobně ten rozdíl. A ty eh, zpravodajské služby byly také údajně informovány. Izraelská zpravodajská služba nebyla ale informována a ta, e, americká taky ne, takže tady to takové e, selektivní zpravodajství. A nevím, proč tam došlo k e, té chybě u té částky, proč nebylo oznámeno 680 milionů, ale 680 tisíc. Takže očividně eh, to eh, se ztratilo v překladu. Já to vezmu stručně zajímavé, je to, jak eh, postupují švýcarské orgány na boj proti praní špinových peněz, když byly dotazovány, co se stalo, jaké to byly transakce, tak velmi cynicky se vyjádřili v tom smyslu, že ne každá zahraniční transakce představuje praní špinavých peněz. Dělali jste z toho legraci. Tak další otázku má Petr Ježek, pan spoluzpravodaj. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji vám kolegové za vystoupení a kladu si otázku, zda eh, a Trestná činnost v takovém rozsahu by mohla začít i nyní, když máme nové právní předpisy, které se implementují, které se přijímají. Zajímalo by mě, jaký je rozdíl mezi dobou, kdy to všechno začalo a současnou situací, kdy už jsme v jiné situaci pro detekování těchto činností. Pokud vím, například Slovinsko se rozhodlo zavést rejstřík vlastníků společností příjemců. To znamená, že se na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských států přijala řada opatření, která by již nyní například neu, neumožnila, aby se takový případ stal i dnes. Kdo začne? Pan Mikina. Dobrá. Tak já uvedu jednu statistiku, možná, že eh, tato vysvětlí. Tohle samozřejmě eh, byl nešťastný případ, ale eh, ve zprávě Slovinské banky za rok 2014 bylo uvedeno k těm novým praktikám banky LNB následující. Protože, jak jsem říkal, banka LNB zavedla nový počítačový systém robota, který kontroluje všechny transakce. V roce 2014 tento systém eh, poskytl eh, slovenskému úřadu proti praní špinavých peněz 74 eh, úspěšných případů. Čili ten systém automaticky nehlásí praní špinavých peněz nebo ty případy. Ale když ty eh, případy potom eh, ověřují lidé a příslušný úřad, tak 74% z nich eh, je pravda. Takže z tohoto ohledu, ten, pohledu ten systém funguje. Prosím. Hmm, děkuji, pane předsedo. Děkuji, mě překvapuje to, co říká kolega Mikina. Tady hovoří eh, jako eh, eh, zástupce, tiskový zástupce nebo Ljubljanské banky. Ehm, ta byla donedávna spolumajitelkou společnosti, ke které patřil také časopis Madina. Nicméně dobrá žurnalistická praxe přece neznamená, že člověk hovoří dobře o špatných praktikách v bankách. Takže u toho eh, eh, praní špinavých peněz se jedná o trestnou činnost, které, eh, která musí být důkladně vyšetřena a je škoda, že teď musí šetřit politika, co by jinak měla dělat média. Dnes samozřejmě už nelze, aby došlo k takovým točinům, protože už byl změněn zákon o bankovnictví a také eh, údaje, které se musí eh, hlásit eh, kvůli praní špinavých peněz, byly změněny a Novolibianská banka až do roku 2012 vůbec neměla žádné kontroly k hm, zabrání praní špinavých peněz. Slovenská banka nezasahovala a, a musí za to nést odpovědnost všechny větší případy praní špinavých peněz proběhly do roku 2007 potom došlo ke změně v bankách. Takže někdo, kdo měl eh, špatné eh, úmysly, našel si další jinou banku a bohužel taková banka byla k dispozici ve Slovensku. Dobrá, tak já jednu obecnou eh, připomínku. Tak samozřejmě je jasné, že máte jiné názory, tak chceme to tady vyjasnit. Takže to je obecná připomínka, pan Mikina tak pokud je o to obvinění eh, k naší žurnalistické práci, tak já jsem vám eh, už zaslal dopis všem, protože včera jste dostali eh, jiný nešťastný dopis. <clears throat> Takže ode mě k tomu máte e-mail. Za druhé, já jsem citoval ze zprávy Slovenské národní banky, ne, banky NLB. A třetí věc je, my tady nehájíme banku NLB, naše pozice je, že tohle není ten nejdůležitější případ eh, zahraničních eh, nebo eh, praktik ve Slovensku. Slovensko má problém, ale ten nespočívá v tomhle. Dobrá. Teď se dostáváme k řečníkům za jednotlivé frakce. Nejdříve Roman Tomš za EPP. Děkuji, pane předsedo. Já bych to uvedla do širšího kontextu, protože e, takové to protože by to mělo být jasné e, pro kolegy. NLB je pořád největší slovenská banka ve státním vlastnictví. A právě prostředky daňových poplatníků byla rekapitalizována. Poslední refinanci, ale e, to refinancování proběhlo s souhlasem Evropské komise za podmínky, že ta banka bude prodána. Pořád dochází k novým aférám. Tohle, tahle aféra s praním špinavých peněz i udělování úvěrům hospodářským, tedy ekonomickým mojkánům a zdá se, že eh, nikdo nemůže rozhodovat v té, eh, o té bance, ale jenom ti, kteří eh, s ní léta sedí. Je to prostě neotřesný zdroj peněz politické moci ve Slovensku a tihle lidé tam rozhodují o tom, že tam dochází k kriminálním machinacím a to už nelze teď zadržet, ale jsou dokumenty, slovenský pravý, Slovenský pravý stát. O to tedy jde a vidíte, eh, že ty instituce ne jsou účinné, jsou brány jako uh, rukojmí, stejně jako NLB. Díky zjištění vyšetřovacího výboru, které vedl uh, Hanze Lugar eh, známe dnes jména odpovědných a musíme je pohnat k odpovědnosti. Řada z těch eh, lidí eh, jsou na vysokých, je na vysokých funkcích ve státních institucích, jiné um, jiní dobře obchodují ve Slovensku a v zahraničí ale lidé si kladou otázku, jak to, že mají tak nízké platy, žijí tak špatně, musí čekat dva roky na operaci, a jedna z odpovědí i leží právě v NLB. Řešení tohoto problému je nesmírně důležité i pro eh, budoucnost Slovenska. Proto, eh, milý kolego Anže, eh, ze slovenského parlamentu děkuji za tuto práci. Místo toho, aby to udělali ty instituce, které by to měly dělat. A teď jenom stručnou otázku. Můžeš nám dát nějaký konkrétní příklad a otázku eh, na panu eh, Mekino, Pane Mekino je zajímavé, že vy jste z média a jehož eh, vlastnictví, vlastník je zapojen do obchodování s zemními oázami. Myslíte, nebo věříte těm zjištěním vyšetřovací komise, nebo si myslíte, že nejsou správná? Věděl jste jako investigativní novinář, co se děje a co jste s tím udělal? A potom já mám ještě jednou a velkou obavu. Miliarda propraných peněz, to je jeden z největších e, případů e, praní špinavých peněz v Slovensku. A pokud tomu říkáte, e, že tak není, tak nevím co. Tak prosím. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. Já jsem uvedl několik příkladů ve své prezentaci, ale ta, tu prezentaci máte ve svých podkladech. Jenom eh, stručně jeden popis eh, jednoho případu. Velvyslanectví mm, v jedné evropské eh, zemi udělalo 500 výběrů kreditní kartou a mm, převodu na konto jedné ženy. Bylo to po 990 eur. Protože banka měla interní kontroly, které Eh, registrovali eh, výběry přes 1000 eur. Takže tohle všechno eh, přišlo na konto jeho ženy a ta to dále převezla, převedla do Faroku. A potom tam byly další převody za dům, za kuřáta a tak zmražená a tak dále. A tady vidíme, že je praní špinavých peněz v evropské zemi. Do jiné evropské země se ty eh, peníze převedly na 22-letého občana a je to zahraniční banka, na to upozornila a eh, zablokovala ty transakce a ten člověk ošel do druhé, do třetí, do čtvrté banky a za jeden rok Eh, vybral miliardy, eh, milion, milion eur v hotovosti. Takhle to běží. Nám musí dělat starosti, že ty eh, banky, ve kterých měl účty, ty už po třech a čtyřech transakcích měly informovat příslušné úřady, ale NLB to ani po tisících transakcích neudělalo. A to mě nahání eh, strach. Dobrá, děkuji panu Logare. Už jsme pochopili, eh, v čem eh, problém funguje. Pane Mikino. Tak vidíte, že se asi nemáme moc rádi, ale abych ilustroval ten náš strach, protože oni nevyšetřují jenom v parlamentu doma banku NLB, ale i naše média. V našich médiích si myslíme, že se jedná o tlak na novináře, no, protože oni eh, vyšetřují, nebo se pokoušejí nás také vyšetřovat. Nejpravděpodobně o tom také budeme informovat Mezinárodní eh, federaci novinářů. Děkuji. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já eh, na to musím reagovat. Naše vyšetřovací eh, komise nevyšetřuje žádná média ani můj osobní eh, vztah eh, k panu McKenovi prostě není žádný, já ho tady vidím poprvé, ale naše vyšetřovací komise má prostě za úkol mm, vyšetřovat takové věci a podezření z paní peněz je takový dobrý důvod pro toto. Děkuji. U nás prostě jedno hlasné Eh, usnesení parlamentu je faktem a vy máte prostě jiné výzkumy a ty je třeba přeskoumávat stejně intenzivně. Pan uh, Gomeš, pan Mikino, vy jste říkal, že skandal NLP nebyl nejdůležitější, nebyla nejdůležitější věc související s daňovými ráji vaší zemi. Co to je? Můžou uh, spo, spolupracovat? Já vidím eh, spoustu eh, eh, inzerátů na to, že se ve Slovensku zvládne něco, akorát to nemusíte podnikat. Co tam je za problém tedy? Děkuji. Otázkou je, co je nejdůležitějšího z našeho pohledu, jestli tento případ nebo jiný. My si myslíme, že to je jiný případ. Před několika lety když bylo Slovensko v eh, obtížné hospodářské situaci, mělo také privatizovat část své infrastruktury. Tady to eh, znepokojivé bylo, že zákony byly změněny tak, že tyto eh, firmy lze prodat také firmám zaregistrovaným eh, v daňových rájích. Do té doby eh, stát mohl prodávat něco pouze eh, firmám, a jejichž vlastníci byli jasní. Po té vlně tlaku a privatizací Eh, tak, tak bylo možné eh, prodávat to i eh, daňovým, tedy do daňových rájů. Stačilo, když kupec předložil písemné prohlášení, že je vlastník. A vysvětlení našich státních institucí bylo, že tohle je způsob, jakým firmy lze prodat za vyšší částky pokud budou tedy eh, prodány eh, přes ty daňové ráje. Myslím si, že tohle je jeden z těch problémů. Souvisí to i s našimi zátěžovými zkouškami, s eh, naší konsolidační bankou. Ty eh, poradenské firmy, které přišly do Slovenska, a také měly sídla v daňových rájích. Čili eh, podle našeho ten eh, eh, systém daňových rájů nejde o, tam nejde o to jedno, o jeden případ NLB, ale jde prostě o celý finanční systém. Prosím, pan Logare. Děkuji, pane předsedo. Tohle samozřejmě je obrovská aféra. Když hovoříme o, o podezření z peněz v této výši, Hovoří o tom i ministerský předseda, minister obrany, eh, minister vnitra, minister financí, prostě všichni byli informováni eh, zprávou zpravodajské služby, ve které bylo, eh, byly všechny ty, ta, ta fakta, která musela pohnout každého prostě k tomu alespoň, aby eh, bylo svoláno eh, zasedání, ale nestalo se nic. Tehdy státní špička byla informována, ale nic se nestalo, nebylo svoláno ani jedno zasedání. V tomto sdělení k, tedy eh, vyšetřovací komise jsou obsaženy klíčové body, které ukazují, že se jedná o velkou aféru, ale jak jsme zjistili, nic se s tím nestalo. Vyšetřovací výbor je eh, kolektiv. Eh, pokoušíme se tím vždycky něco eh, napravit a zjistili jsme, že ty dohledové mechanismy prostě v tomto případě ve Slovensku nezafungovaly. Nicméně teď už jsou známa fakta a ten systém byl upraven, zlepšen, takže eh, doufáme, že takové věci se už nestanou. Krátce, prosím. Možná eh, pan Logar říkal, že eh, všichni důležití politici věděli o tom případu tehdy. Bylo těžké, aby paní z NLB to pochopila, ale pokud eh, všichni politici o tom věděli, nebo jestli o tom věděli všichni, tak vám můžu říct ještě nějaké další. Generální, eh, eh, tedy prokurátor tehdy byl z jejich strany šéf tajné služby, byl jmenován jejich stranou. Skutečně odpovědný člověk v NLB za tyto transakce byl jmenován jejich vládou. A o dva roky později, v roce 2012, když eh, Francie eh, zasílala dotazy k tomu případu, tak eh, zaslala eh, dopis eh, ministrovi, který byl v jejich vládě. Die Frage ist, wer hat welche. Otázka Eh, otázka, eh, kdo co zanedbal, to tady nevyšetříme. Eh, nám jde o zjištění faktů. Je zjevné, že těch účastníků je tady více, než strany tvrdí a dokonce může se stát, mohlo se stát, že šlo o selhání systému, čili nás by zajímalo také, co s tím do budoucna tak eh, pokud tady zazněly nějaké přímé, nějaká přímá obvinění, tak to opravdu musím odmítnout. Jak je řečeno, eh, státní zastupitelství nebylo informováno. Pokud není informováno, nemůže konat, poněvadž jde o nezávislý orgán. Eh, ředitel zpravodajské služby rovněž nebyl informován. V den, kdy došlo k oznámení eh, podezřelé transakce eh, příslušnému orgánu eh, ministerský předseda Pahor vyměnil ředitele této instituce. Paní Pahor, děkuji vám. Mám jednu otázku. Zdá se z těch informací, které jste dal vy a další našemu výboru, že NLB nesplnila svoji povinnost eh, zjistit konečného příjemce těchto transakcí, což není v pořádku. Eh, budete eh, souhlasit s tím, že například že mělo dojít například prověření zdroje bohatství pana Farka. A další věc je, tady eh, bohužel bylo zjištěno, že tam je určitá eh, role pro eh, londýnskou city, pro určitou instituci, která tam funguje. Zajímalo by mě, jestli došlo k nějaké komunikaci s Londýnem, zda tedy ty peníze skončily možná investicemi do londýnských nemovitostí nebo v ruských bankách nebo takto. Ano, děkuji. Já, já jsem nerozuměl dobře, poněvadž nebyl dobrý signál. Uh, Eh, v výsluchatka. Ano, tyto eh, peníze šly do velkých bank v Evropě. My jsme eh, se pokusili zjistit, o co tady vlastně šlo. A nejlogičtější vysvětlení je, že poněvadž velké evropské banky byly sankcionovány Evropskou unii a poněvadž také v roce 2008 došlo ke změně legislativy v USA a došlo k zavedení sankcí, tak eh, mnozí Iránci se přesunuli k menším bankám a pokračovali ve svých transakcích prostřednictvím těch malých bank eh, do těch velkých. Ale ještě jednu věc si říci. Já tady hovořím o takovém eh, obecném vzorci. Já neříkám, že prostě eh, stovky transakcí byly čisté. Eh, tento člověk pracoval pro mnohé lidi, eh, mnohé firmy, které byly kdesi v pozadí a Mám tady jen příklad. My víme, že Francie vyšetřuje jeden případ, pokud se na podvod, to, co řekl pan Logar. Ale pokud chcete rozumět tomu, jak to probíhalo, takovou tu šablonu, podle které se jelo, tak eh, je to v podstatě otázka, eh, která se týká různých přístupů různých zemí k Iránu. Ještě máte doplňující otázku, paní kolegyně? A pan Logar. pan Logar. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, většina peněžních prostředků putovala do Německa, eh, pak také do Itálie a také do Velké Británie. Eh, Francie, a to je zajímavé, ty osoby, které získaly tyto peníze nakonec, byly poté vyhoštěni z bezpečnostních problémů nebo podívat se dopustili trestních činů. Po tlaku NLB musela eh, toho, to konto uzavřít a Farah Sátek eh, přenesl své obchodní aktivity do ruské banky. Poté opakovaně docházelo k eh, vrácení peněz bankami, poněvadž banky byly také informovány, čili eh, banky s tím nechtěly pracovat. Dobře, moje, moje první otázka se možná ztratila. šlo o due diligence eh, v souvislosti s praním špinavých peněz. Čili tady by měl být někdo potrestán asi. No, pokud je to technická otázka, eh, to je poněkud obtížné. Protože eh, Evropa to v té době interpretovala tak, že Evropa eh, nemá zavedené sankce proti Iránu, to znamená, že transakce evropských bank s Iránem byly legální. Čili pokud Irán něco nakupoval v Evropě, bylo to v pořádku, poněvadž eh, neexistovaly evropské sankce vůči Iránu, pouze Spojené státy. Ale Spojené státy změnily svou legislativu a bylo tedy řečeno, že pokud Irán obchoduje v dolarech mezi Berlínem a Paříží, pak i toto je porušováním amerických zákonů. Byla to záležitost velmi obtížná, komplikovaná a jak vyplývá i z těch sankcí, tak samozřejmě to zaměstnávalo mnoho právníků, mnoho zemí a prostě zjišťovalo se, co už je a co ještě není praním špinavých peněz. Děkuji. Máme ještě tři řečníky. Jako prvně David Coburn. Děkuji vám, pane předsedo. Já nevím, co si o tom mám myslet. Mi to vypadá jako obrovská bouře ve sklenici vody. V podstatě vám se nelíbí americká politika e, e, vůči Iránu, dobře. Zdá se, že tady máme problém mezi policií a justicí ve Slovinsku. Čili v podstatě Slovinsko by si to mělo vyřešit a v podstatě mělo by to být ponecháno na slovinské vládě. Evropské unie se to netýká. A skutečně by to mělo být všecko v, řešeno v rámci kompetencí členských zemí, nikoli EU. Evropská unie se prostě snaží zasahovat v podstatě do všeho poněvadž to, je, to není nic jiného než obrovská byrokracie eh, placených, dobře placených úředníků. Takže nechme to eh, v rukou národní vlády. My potřebujeme eh, svobodný trh a ne kapitalismus mezi kamarády. Samozřejmě že eh, finanční eh, sektor je skutečně eh, důležitý pro nás jako Británii a Evropská unie se nás snaží tedy dostat z nás to nejvíce peněz našich daňových poplatníků. Jako zástupce britského lidu je to pro mě skutečně nechutné. Opravdu nevím, o čem to je, o čem jiným, než o penězích daňových poplatníků. Eh, děkuji. Ano, eh, právě nám David dal, dal důvod, proč přesunout euroclearing do eurozóny a nechá to v Londýně. Dobře, eh, přeje si tady někdo reagovat. Pan Lukár, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl upozornit na to, že v případě bránění, brání špinavých peněz se Eh, řeší dvě věci. Za prvé je tady podezření z prání špinavých peněz a financování terorismu. Eh, proto jsem zmínil v prezentaci ještě jeden případ a sice zde máme 2000 zákazníků, jsou to fyzické osoby a tato konta, je mi tady prošlo 100 milionů eur a tyto peníze mohly být použity pro cokoliv. A chtěl bych zmínit ještě jednu věc. My jsme sem byli pozváni proto, abychom prezentovali tento případ a já jsem za to vděčný. Jestliže instituce ve Slovensku eh, by to zvládly, pak bychom tady nebyli, bylo by to vyřešeno. Eh, jako člen výboru pro boje proti korupci Eh, nám tady eh, příslušný poslanec eh, před dokončením vyšetřování byl tedy, stal se zaměstnancem NLB a teď vlastně došlo k tomu, že informace o případě NLB nějak pronikly na veřejnost. No a Eh, člověk, který v tom hrál nějakou roli, eh, je nyní ve vládě a dále předseda Komise pro boje proti korupci, který byl informen, informován whistleblowery, je nyní ministrem spravedlnosti a kandidátem Slovinské republiky na post komisaře pro lidská práva v Radě Evropy. Takže já jsem vám řekl, kolik peněz proniklo a připlulo do finančního systému EU. Já jsem také e, vysvětlil, že část těchto peněz má podezřelý původ a samozřejmě je to něco, co musí zajímat také EU. Dobře, ještě krátká poznámka, prosím. Eh, policie samozřejmě vyšetřovala tento problém, to už jsem řekl. Podle našich zdrojů byli ve styku s celou komunitou mezinárodní, ale eh, v podstatě ani, ani ve spolupráci s dalšími finančními institucemi eh, se nepodařilo vyřešit tento blízkovýchodní problém. Pardon? Pan Choban ano, e, vy jste řekl, že e, proto vy jste řekl, že by e, se to ten clearing měl tady odehrát v Evropě, ne v Londýně. A já říkám, proto Londýn odchází, poněvadž eurobyrokrati tady do toho neustále zasahují. Ano, tak to můžeme probrat jindy, dnes to nemáme na programu. A nyní zástupce EPP. Máme ještě pět minut. Děkuji, pane předsedo. Tři slušné otázky. Jedna se týká toho, že paní eh, Gomez eh, se ptala něco pana McKinney. On hovořil také o tom, že eh, existují jiné případy, které jsou závažnější. Spíš než říkat eh, o tom, jak se možná tedy prodávají peníze nebo investují zahraničí a takhle. Mohli by nám uvést tři jasné příklady. A další věc. <clears throat> Eh, když byl pan Logár v eh, té parlamentní komisi, čelil jste nějakým tlakům, které se týkaly této práce, této komisi, a Eh, odkud ty tlaky přicházely, pokud A poslední otázka. Ten eh, příklad francouzských úřadů, kde eh, tady šlo skutečně o mnoho účtů v mnohých bankách, je to jediný případ, o kterém víte, kdy by se aktivně do toho zapojily francouzské orgány? Děkuji, prosím, stručné odpovědi pan Mikina. Eh, musím říct, v poslední vlně privatizace ve Slovensku v podstatě jakýkoliv eh, státní majetek, eh, který se prodával, šel do rukou offshoreových fondů, včetně třeba Lucemburská. Například ta druhá největší banka KBN byla prodána lucemburských rukou. Problém je, že nevíte, kdo je skutečným vlastníkem těchto fondů, protože před několika lety eh, de facto se k tomu stát eh, eh, stát je uspokojen tím, že dostane prohlášení, my jsme konečnými vlastníky a dál už to nemá možnost kontrolovat. Dobře, vy jste to řekl sám že tady jsou závažnější, závažnější eh, věci. Eh, mohl, mohl, mohl byste mě říct tady, jak si tři konkrétní případy uvést, spíš než to o, teď o tom vyprávovat. Tak to byla ta druhá největší banka, potom jsou tady všech, veškerý majetek eh, firmy DZS, jedna z největších slovinských firm, která eh, byla prodaná přes Lucembursko a eh, do Spojených států. Jsou to, jsou to případy praní špinavých peněz? Ne, já nehovořím o praní špinavých peněz. Podle, ne, podle evropských eh, zákonů toto není vyhýbaní se daní. Děkuji, pan Milan Zvěr. Děkuji vám, pane předsedo. Tak eh, nejdříve tedy byla přeju panu doktoru Logarovi za jasné odpovědi, ale přesto mám jednu otázku. Od roku 2014 v Evropě máme mechanismus na ochranu právního státu a zde je možno podávat eh, jakási doporučení nebo přijímat eh, opatření v případě nedodržování právního státu v členských zemí. Otázka je, eh, je schopno Slovinsko vyšetřit tuto aféru, nebo je tady spíše zapotřebí zásahu Evropské unie? Ano, děkuji. Já bych se ještě chtěl vrátit předchozí otázce. Zdá jsem byl pod tlakem jako člen vyšetřovací komise. Já jsem diplomat a mně byl odňat diplomatický statut. Já nevím, jestli to byl nebo nebyl tlak. Bylo vyhrožováno také mým rodičům a tak dále. Vyšetřovací komise Eh, často eh, není příliš pokryta médií. Například po tiskovém prohlášení o naší zprávě dva dny v národních médiích v televizi nebylo ani zmínky. A co se týče právního státu, naše komise konstatovala řadu nedostatků a já nejsem schopen posoudit, jestli Slovensko je schopno eh, svými vlastními institucemi vyšetřovat takovéto trestné činy. Slovensko by mělo být schopno, určité indikatory jsou, ale eh, všechny tyto případy by se měly znovu otevřít a dovyšetřit. Osoby, které se účastnily vyšetřování v roce 2010 a nevyšetřili nic, tak tyto osoby by měly být nahrazeny jinými. Není tedy je pravda, že eh, by to vyšetřili dostatečně přesně a pečlivě. Hmm, my jsme hovořili s mnohými těmi, kdo se eh, tohoto případu Fareuch Eh, účastnili a mnozí říkají, že policie je vůbec, eh, vůbec nekontaktovali. Eh, mě, mě by zajímalo, ten diplomatický stav vám byl odebrán, anebo to bylo proto, že jste byl zrovna členem parlamentu a nenalžel vám? No, ono eh, tady došlo k časovému souběhu. V okamžiku, kdy jsme vyslýchali svědky, eh, bylo mě řečeno, že eh, moje vzdělání je vyšší, než je nutné pro tuto funkci. <clears throat> Já, já jsem měl dva procesy před soudem. Jeden jsem vyhrál, druhý je ještě otevřený. Dobře, takže další odpověď nebude. V tom případě eh, vám srdečně děkuji. Nevyjasnili jsme vše, ale pochopili jsme, že existovaly mechanismy, které víceméně podporovaly praní špinavých peněz eh, čím, proč to tedy skončilo, jestli to byly ty uh, francouzské úřady, a, nebo jestli to bylo vyšetřování ve slovinském parlamentu, to se nedá jasně říci. Nicméně v tomto slyšení jsme se také uh, doslechli jo, informaci, které se týká uh, také americké strany a jejich přístupu uh, k této věci. Já děkuji všem, otázk, všem kolegům. Ty nezodpovězené otázky musí být vyřešeny ve Slovensku. Politické otázky zde nemůžeme vyřešit. Podobně jako v Lucembursku, na Maltě nebo eh, v, na ostrovech eh, v kanálu La Manche, to se prostě musí řešit eh, členské země. Já srdečně děkuji všem účastníkům, končím tento panel a vyhlašuji čtyři minuty přestávku. Referenti příštího panelu jsou už mezi námi. Děkuji vám. Bitte Platz nehmen. Ja. So, meine sehr verehrten Damen. Takže dámy a pánové, milé kolegyně a kolegové, prosím, eh, usaďte se teď eh, drobně spoždění se dostáváme ke druhému panelu a sice azerbajdžanská pračka a odhalení o ní. Dovolte, abych vám eh, eh, představil oba řečníky. Nejdříve to Karl Dolan, šéf bruselské kanceláře Transparency International a hm, Potom tady máme tři novinasty, eh, novináře z eh, danského eh, novina, danských novin berlingské Eva Jung, Michal Lund a Simon Benson. Srdečně vítejte, děkuji, že jste přišli. Už jste uh, ostatně zažili, jak to tady uh, funguje. Máme tady dva bloky na prezentaci. Jednou novináři jako trio, kdo si vezme uh, slovo za vás pan Lund, takže vy začnete a potom pan Dolan. Prosím, máte slovo. Oh, yeah. It's my first time here. Dobrý den, já jsem zde poprvé. Děkuji spolu s kolegy jsem velice rád, že se s vámi mohu podělit o některá klíčová zjištění takzvaném azerbajdžánské eh, pračce. Eh, je to, eh, vzniklo to ve spolupráci s 15 dalších médií v rámci projektu vyšetřování organizovaného zločinu Časopis Berlínský získal přístup k řadě eh, informací mezi eh, estonskou pobočkou Danske Bank mezi eh, roky 2014 16. Danske Bank je největší bankou ve Skandinávii a z předchozích informací jsme věděli, že tato banka měla problém v plnění předpisů EU. Přímo porušovala řadu pravidel na ochranu před praním špinavých peněz a další trestnou činností. Čím se tento materiál lišel od předchozích materiálů, byla úroveň podrobnosti, protože normálně, pokud podezřelí klienti zneužívají bankovní systém, skrývají se za offshore společnostmi. Ale tady byla situace jiná. Pro mnoho transakcí bylo vidět plátce a příjemce, což nám nabídlo jedinečný pohled do praní špinavých peněz a ilegálních offshoreových aktivit. Snad jsme viděli, jak azerbajdžánský režim směřuje miliony euro do účtů v Tanske Banks na, eh, v daňových rámcích, také na lobbying, uplatky politikům a také, co bylo zajímavé, také vlivným evropským politikům se tyto peníze směrovaly. A jenom pár slov k tomu, jak tento systém byl nastaven vidíme podobné případy eh, daňových úniků a eh, praní špinavých peněz se používalo často britských LCB společností velice omezené, byly inform, tam jsou potřeba omezené informace pro registraci takové společnosti a proto to představuje podstatnou část nelegálního praní špinavých peněz. V Dánsku máme kom, komanditní společnost, eh, která se, eh, o níž se tedy diskutuje. Nepřekvapilo nás tedy, že jsme nemohli nalézt jména um, vlastníků podle veřejně dostupných informací. Tyto čtyři klíčové společnosti byly zkontrolovány. Tady vidíme údaje, byly eh, součástí offshore jurisdikcí, například Britské panenské ostrovy a jinde v jiných daňových rájích a eh, často eh, to byly pouze zástupné společnosti, aniž by věděli o smyslu tohoto podnikání a byly zmíněny v souvislosti s trestním případem eh, Luca Volonte v Itálii, který byl obviněn eh, z uplatkářství v Azerbajdžánu režimu, který aktivně podporoval tehdy jako eh, člen Rady Evropy. A zde vidíme výpisy z obvinění právě proti Luku Volontému. Šlo o převod 2,3 ehm, miliard eur. A toto bylo posláno vedoucím poli, od vedoucích politiků v Azerbajdžánu. Zde vidíme, opět eh, tam byli představitelé těchto čtyř společností, které jsem zmínil, ehm, které byly kontrolovány azerbajdžánským režimem a to bylo tedy ještě zajímavé pak projít těch 16 tisíc transakcí, najít jména plátců a příjemců takových transakcí. Kolega Simon zde bude prezentovat eh, i zajímavé podrobnosti na toto téma. Původ Eh, miliard, které byly poslány do Estonské banky, Denské bank, eh, hledali těžko, protože tam byly eh, některé ty schránkové společnosti a tam je velice těžké hledat skutečné příjemce za fiktivními. Ale víme, že tam bylo napojení na Azerbajdžán. My jsme finanční toky analyzovali spolu s kolegy v OCCP a e, ukázalo se, že velká část těchto peněz na čtyřech účtech přicházela přímo od azerbajdžánského režimu, například e, od ministerstva obrany, e, případně ministerstva od mimořa- pro mimořádné situace, což je velice mocné ministerstvo, dále zvláštní jednotka na ochranu státu, které byly přímo napojeny na azerbajdžánského prezidenta Alijeva a také byly napojeny na společnost eh, tedy přímo vlastněné státem nebo napojené na azerbajdžánskou elitu. Jako příklad transakce ukazují 1,4 miliard US dolarů, eh, které byly poslány MMC, kde eh, se ukázalo, že to, co vypadalo jako telekomunikační společnost, byla jenom schránková společnost. Podle našeho výzkumu se ukázalo, že tuto společnost založil Rasim Asadov, tedy eh, člověk s napojením na ruské ministerstvo vnitra. Eh, přispěvatelé na tyto e, účty měli také napojení na azerbajdžánský stát. Velká část těchto transakcí přicházela také e, přímo z, e, od, z Mezinárodní banky v Azerbajdžánu, což je největší banka kontrolovaná azerbajdžánskou vládou. A další podstatná část, více než 29 milionů amerických dolarů, šla před, Rus, přes ruskou společnost vyvážející a dovážející zbraně která měla také úzké napojení na Azerbajdžan. Podle expertů se předpokládalo, že jde o nějakou skrytou podporu azerbajdžánského režimu. Také jsme se snali mnohokrát kontaktovat azerbajdžánský režim, ti však odmítli jakoukoliv žádost o kontakt a o informace. Kolegyně paní Jung Jung bude inf, nyní informovat o příjemcích těchto finančních prostředků. Několik evropských politiků systematicky získávalo finanční prostředky právě přes tento azerbajdžánský hladromat. 16, ze 16 tisíc transakcí, které jsme analyzovali, jsme zaznamenali systematické toky velkých sum, které se e, zasílaly těmto politikům. Vidíte tady některá jména. Když jsme kontrolovali tyto politiky a prostředí, v kterém se pohybují, zjistili jsme, že je tam ještě další podobnost ty, eh, eh, také eh, se, zatímco azerbajdžanský režim je vnímán jako režim, který neuznává lidská práva a jako diktatura tito politici se často vyjadřovali ve prospěch tohoto režimu, nebo jednali ve prospěch. Já budu jmenovat některé. Edward Linton, bývalý člen německého Bundestagu, cestoval do Azerbajdžánu během voleb Zatímco BSE mezinárodně kritizovala volby v roce 2013, které rozhodně nebyly svobodné a spravedlivé, zatímco pan Lindner řekl, že tyto volby splňovaly standardy jedné z nejdemokratičtějších zemí, tedy jeho domoviny Německo. Dalším příkladem je Bulhar Kalin Mitrev, člen EBRD, který je eh, eh, manželem donedávna generální Eh, tajemnice UNESCO. Ta má však úzké vztahy na prezidentský pár. Dostali na, eh, například eh, první dámě Azerbejdžánu cenu UNESCO, která je také místo předsedkyní, míst, viceprezidentkou země a také se vyjadřoval pro e, azerbajdžánský režim, zdůrazňoval dodržování lidských práv a podobně, a e, zatímco organizace chránící lidská práva zmiňovala porušování lidských práv Azerbajdžánu. Nikdo z těchto politiků nepřiznal, že by dostal ty, e, nějaké finanční prostředky, prostředky, naopak to odmítali, odmítali že snahu o uplácení, ale zároveň nedokázali nabídnout vysvětlení, proč tyto převody eh, penězů mezi, eh, peněz mezi tajnými společnostmi vlastně eh, probíhaly. Také musím zmínit vysoce postavené azerbajčánské osobnosti a politiky, kteří také jsou napojeni na některé osobnosti přímo vládnoucí rodiny v Azerbajdžánu. Víme, že jsme zkoumali tady 16 tisíc bankovních převodů a řada příjemců se nepodařila identifikovat. Eh, bude tam pravděpodobně řada zajímavých eh, lidí, o kterých vám teď říci nemůžeme. Na druhou stranu jsme také chtěli zjistit nějaké možné napojení na Maltu. Stojí za zmínku, že maltská média zmínila eh, program praní špinavých peněz, kdy se finance z Azerbajdžánem přesovaly do Dubaje, do bank v Dubaji a pak na Mal- do Maltské banky a pak do panamské společnosti napojené na politiky z Malty. My jsme nenašli nenašli stejná jména v našich materiálech, nicméně zjistili jsme, že postupy e, jsou velmi podobné těm panamským. Jaké dopady to má po celé Evropě? To vidíme zde. E, několik politiků rezignovalo na svou funkci, někde začalo vyšetřování a na úplný závěr chci ukázat tuhle fotografii. To je fotografie domů, poblíž Baku v Azerbajdžánu, kde podle výpisu z obchodních rejstříků člověk žijící v tomto skromném domě vlastní dvě až e, čtyři takovéto registrované společnosti. Člověk by e, měl řídit firmu, kde se točí více než miliarda eur pokud by Azerbajdžanci znali své klienty a dokázali by eh, sledovat, tak by asi, nedoka- tak by asi nemohli připustit, že člověk žijící v tomto domečku bude nějaký miliardář, eh, ale spíš jde o někoho, kdo je pouze eh, zástupnou osobou, těm klíčovým hráčům. Děkuji za tuto prezentaci s mnoha příklady. dama dáma eh, Karen Strenz, kterou jste zmiňujete, eh, nám zaslala písemný eh, písemné stanovisko činnosti z třetí, od 3. července 2014 až do roku 2017 sepsala seznam aktivit v tomto období jako předsedkyně při, skupiny přátel. I my zde máme v Evropském parlamentu eh, skupiny přátel a samozřejmě některé státy se snaží proniknout do našich parlamentů, aby získali na svou stranu poslance. Eh, budeme muset zatím přeskoumat informace paní Štrenc, ale máte to v, při, v eh, vaší dokumentaci k tomuto stanovisku od, eh, od ostatních nemáme, které jste jmenovala, tak od nich nemáme stanoviska. A nyní pan Dolan. Thank you very much. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také mnohokrát za pozvání a za příležitost vystoupit. Uh, Eh, já jsem Karl Dolan, jsem ředitelem Transparency International zastoupení v EU, to je tedy eh, úřad věnující se globálnímu hnutí Transparency International bojujícím proti úplastkářství po celém světě. My se této činnosti eh, věnujeme už dlouhou dobu, zvyšujeme také informovanost občanů o tomto problému už 24 let a například máme index korupce, kde zjišťujeme, nakolik nakolik je veřejný sektor skorumpovaný v té které zemi. A Azerbajdžán je číslem 30 ze 100. Eh, tedy má 30 eh, ze 100, eh, což znamená obrovskou převládající korupci. To vše je známé a bylo to zdokumentováno řadou aktivistů, mezinárodních organizací a nezávislými novináři, kteří působí v Azerbajdžanu i v zahraničí zásadní a zdrcující je to pro ztráty svobod u občanů. Co je však méně známo, eh, je šíření se těchto dopadů korupce v Azerbajdžánu, kdy vidíme, jak se korupce vlastně azerbajdžánským státem nechává vyvážet do západních eh, zemí institucí jako Rady Evropy, ale také to podkopává integritu finančních trhů a dalších trhů v EU. Dokonce můžeme říci, že kromě ropy a plynu právě korupce patří k hlavním vývozním artiklům eh, Azerbajdžánu. Azerbajdžánu. Já se mohu záměřit právě na tyto šířící se účinky protože to spadá do působnosti tohoto výboru. Například je, eh, se dá i využívat systém EU k usnadnění praní špinavých peněz. Zmíním záležitost chránkových společností, to bylo také jasně zmíněno v předchozí prezentaci a také v případě azerbajdžánského landromatu bylo čtyři Brit, eh, spol, britských společností, které mělo také účty v Estonsku 2,5 miliard euro, 16 tisíc transakcí v rámci tohoto landromatu bylo tajně zpracováno v EU, aniž by byl kdokoliv na cokoliv dokazován eh, z hlediska eh, představitelů této společnosti nebo vlastníků společnosti a nikdo se neptal na povahu transakcí. Organizovaný zločin nebo podplacení úředníci si nemusí dělat ani starosti s tím, že by si zakládali tajné společnosti někde v Karibiku mohou se využít, využít veškerého komfortu Evropské unie. Otázka, která se nabízí, je, zda eh, azerbajžanský landromat by se mohl někde opakovat v jiné zemi. Odpověď zní ano. A to za prvé je velice snadné vytvořit takovou schránkovou společnost členské zemi ve Velké Británii nebo kdekoliv jinde. Můžeme zmínit třeba Nizozemsko. S tím jsme se setkali například v souvislosti s objevy Paradise Papers. Azerbajčanský landromat není izolovaný případ. Ehm, naši kolegové v Transparency International ehm, Spojené království vydali v poslední době zprávu skrývající se na ehm, denním světle, kde zmiňuje právě řadu případů, kdy společnosti dostaly přístup k britským firmám a identifikuje 52 případů korupce a praní špinavých peněz, do níž bylo zapojeno 766 britských společností. Je tam řada faktorů, v důsledku nichž je velký Velká Británie atraktivní. Nízké náklady na založení firmy, je to také velmi rychlé a snadné a také zároveň dobrá obchodní pověst Spojeného království, což dává těmto firmám legitimitu. Také se ukazuje, že tento proces je nejlevnější a nejrychlejší. Stojí pouze 12 liber založit firmu a trvá eh, pár minut, než vyplníte nezbytné formuláře, zatímco 109 eh, liber to stojí a řadu eh, dnů, než vytvoříte eh, takovou firmu na britských panenských ostrovech. A samozřejmě setkali jsme se také, že velice málo se toho účastní odpovědné orgány, ačkoliv se Spojené království staví jako globální lídr, stanovující požadavek na centralizovaný registr společností, nikdo tento požadavek nemusí dodržovat, protože jakýkoliv majitel nebo manažer společnosti se může přesunout mimo. Ehm, také ehm, Spojené království uvádí, že neověřuje tyto tyto údaje. A to je zcela jistě důležité poučení pro nově připravované právní úpravy boje proti špinavým penězům. A jaká je úloha finančního dozoru v bankách? Estonská banka, Danske Bank, měla již eh, ve své minulosti případy zapojení se eh, do eh, podvodů, kdy na to poukázal Sergej Magnický, ruský oznamovatel, použili také ruský landromat, to je takový dřívější stan, skandál, kde se ukázal praní špinových peněz v Rusku 20 miliard, které byly um, vytunelovány z Ruska přes banky v Moldavsku a jinde, e, Lotyšsku. Jakmile byly v Lotyšsku, tak se finanční prostředky už daly přesunout kamkoliv do světa. Více než miliarda dolarů byla takto převedena do dánské banky mezi lety 12 a 13 a je to formou 1500 transakcí. Jsou, je velmi málo známek, že by eh, estonské nebo dánské úřady si to všimly a ani eh, Evropská centrální banka to nezaznamenala. Tento projekt schrnuje situaci situaci eh, také výměnou e-mailů v e-mailu se ukazuje, že jak estonské, tak dánské dozorové orgány eh, si eh, byly znepokojeny eh, ruskými zákazníky v estonské bance a dále podle e-mailu se uvádí, že, tyto, že orgány také poukázaly na tento problém, ale byly zaraženy tím, že problém nebyl brán příliš vážně. Mezinárodní právo, právo EU a vnitrostátní právo mají přísné sankce proti právnickým osobám osobám, ale velmi vzácně se tyto sankce uplatňují v praxi. Domnívám se, že orgány činné v trestním řízení by měly jednat velice důsledně proti těmto eh, zneužívajícím firmám. Měli by například zrušit takovou společnost. V Lotyšsku se do toho případu zapojilo šest bank. Lotyšsko bylo také známo jako takový hotspot pro praní špinavých peněz. Ehm, řada bank, včetně Commerzbank, se také zapojilo do ruského landromatu a také jí byla odebrána v roce 2016 licence ehm, dozorovými orgány pro závažné a ehm, trvalé porušování pravidel proti špina, boj, praní špinavých peněz. Někdy zjistíme, že celé banky vznikají čistě pro účel praní špinavých peněz. Ono je to mnohem praktičtější, pokud takovou banku přímo vlastníte, můžete ji takto využívat na praní špinavých peněz. To se ukázalo v případě korupce a uplatkářství, v případě eh, Lavača do Petra Pras, kde rakouská banka eh, po psal, eh, prodala 51% své pobočky v antikvách a Otázka, která vzniká, zda tam probíhala nějaká náležitá péče vůči traktačním partnerům, zda sledovali vývoj situace v té bance, kde si stále vlastně 49% a rakouské dozorové orgány e, se na tom nepodíleli, Zatím ani nevíme, zda zahájili vyšetřování. Všechny tyto otázky zůstávají zatím bez odpovědi. Jaké poučení z toho vyplývá? a jaké poučení pro další kroky. Transparency International eh, to vnímá jako velmi poučné. Ukazuje se zde potřeba eh, větší transparentnosti eh, vlastnické struktury zavedením veřejných registrů, ale také tam musí být důsledný mechanismus ověřování a kontroly. Dále je tady velká potřeba důraznějších kontrol a sankcí zaměřených na banky a dalších zprostředkovatelských subjektů, včetně právníků, účetních společností a podobně, a zjišťovat, zda probíhá skutečně náležité péče, kontrol a podobně orgány čili v trestním řízení, justiční orgány by se měly také napojit na banky jako na právnické osoby, ale i na fyzické osoby, včetně také eh, rodičovských společnosti, pokud jsou zapojeny ceřiné společnosti do tohoto e, jednání. Ale měly by tam být nejenom občanskoprávní postihy, ale také trestně právní postihy. A tady došlo k velkému milníku v Nizozemsku, kde banka ING e, je vyšetřována v oblasti trestně právní e, v případě korupce v Uzbekistánu. Dále dozorové orgány a orgány činné v trestním řízení by měly také vydat tyto informace co nejdříve. A nakonec Evropská komise a Evropský parlament by měly žádat, aby všechny členské státy a Evropská centrální banka poskytovaly podrobné statistické informace eh, v souvislosti s praním špinavých peněz a aby tyto informace každoročně zveřejňovaly. To jsou naše doporučení. Já budu velice rád, budete-li se ptát, zodpovím na vaše dotazy. Děkuji. Eh, Dolan děkuji, pane Dolane. I eh, za doporučení. Mě nejvíce eh, šokoval ten eh, obrázek představený novináři. Otázka vlastnictví musí být jednoznačně vyjasněna v naší zprávě, protože tohle odpovídá tomu, co jsme zažili v panamských dokumentech, v Panamě samotné, fiktivní adresy jsou potom tedy adresy fiktivních firm, tisíců fiktivních firm a je jasné, že to je špatně. Takže e, už nebudu dále komentovat a teď dám slovo oběma a spolu s pravodajům nejdříve je Pekofot. Děkuji, pane předsedo, a a děkuji e, třem dánským e, novinářům a také Transparency International. Nejdříve se zeptám novinářů. Vy jste před námi říkali, že to, co jste eh, zatím odhalili, je pravděpodobně eh, asi jenom eh, špičkou ledovce. Není ještě příliš mnoho jmen odhalených nebo ověřených z příjemců těchto prostředků. To ukazuje, že jsme svědky nějaké takové skorumpované elity politiků, a, a, kteří spolupracují s azerbajdžanským režimem, s diktaturou a, a, a kreslí a, e, obraz země, který neodpovídá realitě. Já bych se chtěl zeptat, e, co myslíte, že by se mělo udělat k odhalení zbytku toho skandálu? Máte e, nějaké, máte nějaké, nějaká doporučení v mediálním světě? Druhá věc na Transparency International. Samozřejmě ta doporučení eh, si prostudujeme, eh, řada z nich eh, jsou obsažená v naší práci na pana. Ale zeptám se, řada z těch neprůhledných struktur, korporací, trustů a nadací, těch vícenásobných vrstev, bylo by dobré, aby povinně se hlásily jakékoliv korporátní struktury, když je vytvoří, eh, jaký, jaký mají hospodářský účel, protože eh, často eh, to nemá žádný hospodářský účel. Jenom je to daňové úniky, praní špinavých peněz, obcházení předpisů. A potom k prostředníkům, banky a tak dále. Řekli jste to velice jasně, ale mnohem točí sankce na jejich, za jejich chování, když se zapojí do nelegálních aktivit. Spojené státy jsou mnohem tvrdší, jsme ale v Evropě a mm, jaké tady vidíte zdráhání v evropských eh, zemích? To jsou eh, drag, eh, drogoví díleři a drogoví uživatelé. <laughs> Někteří to používají, ale my musíme zasávat vždycky na ty dílery a na ty zprostředníky, proti těm zprostředníkům. Jak to učinit? Děkuji. Tak první otázka byla na tři navženáře naše. Kdo chce odpovědět? Pan Jung. Děkuji vám za tu dobrou otázku. My jsme eh, strávili měsíce na odhalování těch jmen a musíme říct, že v některých těch eh, případech u těch eh, zámořských firm, které jsou vlastně jinými zámořskými firmami, je to těžké dostat se dál. Nicméně máme tady čím dál tím více kousků do té skládanky. Ten, ta paní Karen Strenz v Německu dostala peníze od firmy Line Trade, to byl to německý případ tedy, ty eh, peníze eh, šly od pana Edvarda Lindnera, německého politika, takže tady vidíte eh, tu kreativitu k posílání peněz přes spoustu různých firm. Paní Strenc nechtěla tedy zareagovat na jakékoliv otázky v tomto případě, ale zdá se, že pan Lindner měl velice aktivní roli také při zasílání peněz belgickým politikům za jejich pozorovatelskou misi v Azerbajdžánu. Pan Elonsi eh, také eh, odstoupil eh, z svého místa v Pace. Takže pravděpodobně toho bude čím dál tím víc. A určitě budeme to i nadále sledovat a budeme se snažit hledat další. To můžeme slíbit. Děkuji, prosím. Děkuji vám za tyto dotazy bych zareagoval na vaši otázku, jestli by měl mít povinné, aby eh, zprostředkovatele eh, hlásili eh, v ekonomický účel těch poměrně bezantních struktur. S tím způsobem ano. Pokud se na vás klient obrátí a řekne, chci takovouhle velice zvláštní strukturu a jasně to neslouží žádnému hospodářskému účelu, tak je to velké varování. A dvě služby by měly dělat ty zprostředkovatelé. Buď by eh, se tím měli zásadně eh, zabývat tou strukturou a říct, nemá to eh, mm, žádný hospodářský účel, bude to paní špinavých peněz a mm, budou to buď ohlásit, anebo to říct klientovi, že to nebudou dělat. Toto to, to povinnost už existuje podle národního práva. Otázka je, jak je vynucováno. A je jasné, z omezených statistik, které máme, musím říkat, že z omezených, protože nemáme na to peníze, že eh, velice málo zpráv přichází z těch jednotlivých sektorech. V Německu eh, za jeden rok byly tři podezřelé eh, transakce ohlášené všemi účetními v Německu za ten rok. Takže musíme se zabývat tím, co se děje. Jde o to zabránit těm zprostředkovatelům, aby to dělali. A jsou to otázky právního systému a tak dále. To si myslím, že je zcela zásadní. Možná, že je to také otázka podnětů a dostáváme se tím, eh, k otázce, eh, o které jste hovořila, k těm sankcím. Já si myslím, že nejde o úroveň eh, sankcí. V řadě zemí jsou stanoveny trestní sankce, tam, kde dochází k jasnému porušování. Ale v zásadě jde o to, jestli se to uplatňuje, jestli národní orgány eh, to dostatečně vyšetřují. Často ne, protože nejsou eh, prostředky. Například v Dánsku jsme svědky toho, že finanční dozorový orgán, který je zabývá a těmito otázkami, eh, má tři lidi v Británii. Musí sledovat 4 miliony firm se čtyřmi zaměstnanci. Takže to je opět otázka eh, zdrojů pro tyhle úřady. Musíme také eh, pečlivě sledovat ten dozorový eh, režim. Příliš na zemích ten dohled dělají profesní asociace. No, ty nepředávají ty po desilé informace orgánů. prostě nezvládají sankcionování svých vlastních členů. Ano, já to můžu eh, potvrdit. V případě Lucemburska 403 eh, no, oznámení v Panama Papers 103 eh, banky proti 76 bankám bylo vedeno řešení 300 a, a, a advokátů a tak dále, ale jenom jeden jediný případ nakonec se byl, byl přeskoumán. Takže tohleto krytí ze strany zprávy prostě není možné dále. Dále Petr Ježek. Já tady vítám také hosty, kteří právě přicházejí. Moment ještě hosté. Eh, skupina studentů eh, z eh, novinářské školy v Tour ve Francii. Vítejte srdečně. Petře. Děkuji vám za vaše odhalení. Myslím si, že eh, tady eh, to jasně ukazuje, že eh, v některých zemích je problém s ověřením informací o koncových vlastnících, jak je ověřovat. Ovšem, poskytnutí peněz politikům, což je samozřejmě alarmující vypadá to, že v jádru té pračky jsou eh, některé schránkové firmy, které eh, jsou tedy eh, registrovány v Británii. A otázkou je, jestli nějaký konkrétní diplomat v Azerbajdžánu v tom se hrál konkrétní roli. Nebo jakým způsobem byly poskytovány ty informace. To by byla jedna otázka. A potom eh, znovu k té otázce evropských politiků, eh, kteří eh, mohou být z tohoto obvinění do budoucna, kdyby se to mohlo stát a kolik lidí by do tohoto mohlo být zapojeno pod vašich stavajících poznatků. A k Transparency International tam eh, vyzvala Českou republiku, Dánsko a Německo a jejich úřady, aby eh, vyšetřili eh, úlohu firm s utajeným vlastnictvím těch schránkových firm. Můžete k tomu, prosím, to prosím nějak rozvést? Tady to vypadá, že by ten výbor předpokládal Eh, nějaké eh, problémy, protože máme tady německého předsedu a dánského českého eh, zpravodaje. To nevadí, to nevadí, nás, nám, nám, nás všechny zajímá to vyšetření. Proto mě určitě budou zajímat ty tři německé případy. Prosím, kdo odpoví? Pan Pensen. Děkuji vám za vaše dobré uh, dotazy. Je pravda, že ty čtyři uh, firmy v jádru uh, té pračky byly registrovány v Británii. Byly to firmy typu LP, LP. Navenek neměly žádné vazby na Azerbajžán. Ty vazby eh, přišly eh, teprve eh, z účtu v Denské bank. Čili zvenku nejsou tady žádné vazby na Azerbajžán. Nemáme žádné vazby o diplomat, pozadky o diplomatech. Byly to pouze tyto eh, firmy, které měly eh, účty v estonské pomočce Denské Bank. Vaše další otázka byla, jestli nová odhalení o evropských politicích se nějak objeví. Těžko říct. Je to poměrně obtížné, podívejte se ten případ Luka Volante. Tam ty platby byly skryté za nadací jiného jména. Takže jestli projdete těch 16 000 transakcí, tak nemůžete říct, co eh, bylo za jmény těch firm. Byli, možná, že tam byli nějací eh, zajímavé lidé nebo organizace, ale jsme pořád o tom psali, ale těžko eh, se tam hledají nové vazby. Ale proto nejsme schopni říct něco k novým odhalením hmm možných evropských politiků. Děkuji, pan Dolan. Prosím. Nenáme další žádné informace o tom, jak tohle bude pokračovat. Do značné míry se spoleháme na naše kolegy v tom projektu Eh, k eh, podávání zpráv o organizovaném eh, zločinu. To jsou další žurnalističtí kolegové. My se prostě zaměříme akorát na to, co už bylo na veřejnosti odhaleno. Sledujeme tedy v Británii s naší národní organizací cíle jako kladení parlamentních otázek. Začali jsme dialog s německými zastupci v parlamentním schromáždění Rady Evropy. V České republice jsme prostřednictvím místní organizace eh, začali poukazovat na slabé stránky toho českého režimu. Stojí za to eh, poukázat, že v jádru toho skandálu, těch obvinění, je otázka eh, praní pověsti, nejenom špinavých peněz. Čili ty úplatky byly dávány proto, že Azerbajdžán chtěl vylepšit svou reputaci v Radě Evropy a jinde. A zdá se, že to je ta hlavní eh, síla k oslabení eh, režimu praní špinavých peněz. Nemusíme eh, proto chodit až do Azerbajdžánu. Ano, přesně. Teď kolega Dariuš Rosaty. Prosím, Dariuši, za EPP. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, všem řečníkům za velice zajímavé informace. Musím říct, eh, že tohle nejse, eh, jsou žádné nové trestné činy v oblasti korupce a praní peněz, ale pokaždé, když poslouchám nějaký nový případ, o nějakém novém případu, tak jsem opravdu překvapen, že tento typ kriminální mašinérie mohl působit v zásadě v Evropě. A nejsou to jenom praktiky v oblasti paní špinavých peněz, ale také eh, politická korupce eh, na nejvyšší úrovni eh, v našich zemích. Takže mám dva dotazy. Takže na naše kolegy v Dánsku. Jak bylo možné, že takováhle pračka mohla být vytvořena nějakou dobu fungovat. Bylo to opomenutím eh, nebo nějakým nekalým jednáním, nebo byly prostě mezery ve stávající legislativě, kde jsou eh, dohodové instituce. Hovořím tady o Danské bank, to je ta hlavní věc. Ty eh, skořápky v Británii prostě ukazují, že Británie je také velice a těmto různým akcím, ale ty banky mají prostě eh, přísnou povinnost eh, vůči těm různým transakcím. A celý ten eh, proces mohl pokračovat tak dlouho. To je můj první dotaz a druhý dotaz. Ale to je spíš na pana Dolana, ale i také na vás. národní orgány eh, se tímto eh, teď eh, zabývají bankovní dohled. Do jaké míry vás zajímá a pokrok toho vyšetřování? Že ty doklady, které jsou k dispozici, za které jsme vám vděční, jsou tady a je možné, že to vyšetřování konečně bude moci potrestat ty odpovědné ale také nějak nám umožnit eh, zlepšit ten systém kontroly finančních toků v Evropě při hledání těch nejpodezřelejších transakcí. Děkuji. Kdo by chtěl začít? Zatím pan Lund. Děkuji vám. Skvělé otázky. Eh, také nás eh, tato zajímalo. Není pochyb o tom, že Danska Bank závažným způsobem porušilo eh, to eh, kontroly, ten e-mail, eh, kontrolování těch peněz, také z hlediska praní špinavých peněz, to znamená, jejich dohled byl mizerný od samého počátku, ale nebyly zde žádné náznaky toho, že by banka nebo někdo v bance tomu aktivně napomáhal pak se ukázalo, že to tak není a skutečně eh, v bance existovali lidé, kteří se snažili eh, tyto podezřelé klienty krýt a zavírali oči před podezřelými platbami. Skrývali tyto klienty eh, před úřady, zejména ruskými, čili nebyl to jenom nedostatek dohledu, ale do určité míry také aktivní napomáhání těmto lidem v pozadí. Příslušné orgány a vzhledem k tomu, jak měli konat, tak eh, tady vidíme, že skutečně je zde problém s tou dánskou bankou, která má pobočku ve Stonsku poněvadž jeví se nám to tak, že úřady a orgány v jednotlivých zemích si nebyli jistý, kdo eh, má vykonávat dohled nad eh, touto pobočkou. A zjevně eh, nebylo to prováděno řádně. De facto jak estonské, tak dánské úřady to začaly Eh, zkoumat, tedy zpátky eh, události z roku 2014, ale poněvadž peníze už byly pryč, tak v podstatě eh, to nechali být. Takže tak nějak se to stalo. Je to otázka prostě, že se neví, kdo byl kompetentní jako dohledový orgán nad tou estonskou pobočkou. Ano, děkuji. Prosím, pane Dolanem. Děkuji je docela možné, že tam šlo k aktivnímu napomáhání. Ale eh, v podstatě, eh, protože pár jabek je nahnilých, neznamená, že systém je špatný. Eh, v podstatě ten index vnímání korupce Transparency International konstatuje, že e, některé z těch nejlepších zemí, nejbezpečnějších pro finance, e, de facto mají nejslabší nebo velmi slabé e, systémy pro odhalování praní špinavých peněz. Když se zaměříte na tu nejnovější zprávu finančního vyšetřování, tak ta, ta četba je velmi nepříjemná pro dánské orgány. Pokud se týče legálních benchmarků, které se zde zkoumají, tak v případě 36, to je skoro všechno, Dánsko neplní, co by mělo a v polovině eh, je jenom částečně ve shodě s tím, co by mělo být. Čili a jak, jak to vypadá, když máte eh, v 630 kategoriích ze 40 se neplní, co se má a přesto je Dánsko mezi pěti nejlepšími zeměmi na světě? Jak je to možné? No, já jsem na začátku řekl, eh, že my v tom eh, seznamu Transparency International zkoumáme vnímání korupce veřejností. Eh, takže tak tady se to týká třeba drobné korupce na úřadech a podobně. Nicméně výsledky té zprávy samozřejmě eh, jsou strašlivé. Eh, takže vlastně z polovině bodu Dánsko jenom zhruba plní, co by mělo. A potom, pokud se týče nejvyšší vedení bank k se k praní špinavých peněz staví velmi vlažně a navíc je velmi malé riziko, že by těm bankám hrozilo eh, něco víc než eh, drobná pokuta. Třeba v Lucembursku je to nějakých 20-30 tisíc euro. Čili zde tedy jsou skutečně eh, konkrétní osoby, které zodpovědné za jednotlivé případy porušování eh, legislativy o proti braní špinavých peněz. Je to prostě tak. Ano, děkuji. Eh, to mě vede k otázkám. Mohlo by být možné, že vzhledem k dobrému umístění na vašem seznamu Transparency International, Eh, se může stát, že také eh, další eh, si řeknou, no dobře, není důvod se namáhat. Tady máte Finsko, Švédsko, Dánsko, Norsko a Singapur mezi těmi nejlepšími na vašem seznamu. Tak neměla by Transparency International se vrátit tedy k tomuto seznamu, možná ho přepracovat? To mě vyplývá z toho, co říkáte. No dobře, paní Ana Gomeš. Já vůbec nejsem překvapena, na rozdíl od pana kolegy Rosatyho, poněvadž ten problém je eh, systémový. Já to vidím u nás v Portugalsku. Prostě kleptokrati si nakupují banky, aby v nich mohli prát peníze. A, a, a oni eh, prostě jsou přiznanými vlastníky části eh, bank a e, než jsem e, to začala e, ohlašovat Evropskému bankovnímu úřadu, tak nikoho to nezajímalo. Mám otázky. Pane Dolané. vy jste řekl, že v eh, Drsi bude pátá směrnice proti piraní špinavých peněz, ale to není pravda. Eh, členské země sice eh, si toto chtěli urychlit kvůli různým podezřením z terorismu, tak před dvěma týdny to bylo zablokováno členskými zeměmi. A pokud se týče transparentnosti a skutečných vlastníků trustů, to nejsou jenom schránkové firmy, e, čili tam jsou různé různí e, mediátoři a e, další vnější firmy, které prostě nechtějí odhalovat se skutečné vlastníky a tak dále. Já využívám této příležitosti a říct to celé, poněvadž skutečně je skandál, že rada to zablokovalo po té, co Evropský parlament na tom vedl spoustu práce. Eh, co se týče žurnalistů, eh, vy vlastně ukazujete i to, že ohrožená je demokracie. A jak si ta eh, praní, praní pověsti, by se dal říct, tak to se vlastně dostalo do Evropského parlamentu. V roce 2013 jsme měli delegaci pozorovatelů vole v Azerbajdžánu spolu s Radou Evropy a de facto v jejich prohlášení se psalo, že eh, se naprosto eh, ignorovaly závěry Rady Evropy a to bylo v té době příčinou velkého skandálu. Zde mě by zajímalo, zda jste vyšetřovali také toto. Čili tam eh, byli tedy do toho zapojení zapojení také členové Evropského parlamentu, které nebudu jmenovat, tam pan Pinolak už není eh, naším poslancem. Další otázka. Vazba směrem k Maltě. To eh, souvisí eh, tedy také s vraždou, nedávnou vraždou novinářky na Maltě. Tam to také trošku týkalo investorského programu, zlatá víza a tak dále co o tom víte a co nám o tom můžete říct. Děkuji. Děkuji, prosím. Ano, my eh, si uvědomujeme, když jsme to začali vyšetřovat, eh, tak jsme sestavili seznam lidí, které je třeba pozorovat. Eh, lidi, kteří jsou také ochotní mluvit. Lidi, o kterých jsme hovořili, tak to jsou lidi, o kterých, kteří prokazatelně získali eh, od nějaké peníze. Čili v tom, to asi tolik vám mohu říci. Několik málo slov o tom malckém případu, o kterém jste hovořila. My se snažíme, jak také řekl eh, kolega, my se snažíme eh, jak si vytvářet paralely mezi těmi dvěma případy, ale Zatím se zdá, že tam není žádné osobní propojení ani firmy, ani banka, banky, ani politici, kteří by figurovali současně v obou případech. Ale jsou tady podobnosti mezi těmi dvěma příklady. Ten malcký případ, to jsou dubajské banky, tedy se sídlí v Dubaji, to tež firmy, případně eh, které sídlí na, eh, v Panamě, na Novém Zélandu, eh, vlastníky jsou trusty Čili je to podobné jako v tom případě Dánské bank, ale jsou to jiné banky. Tam jsou eh, britské eh, firmy, eh, skořádkové firmy, ale tady opět neznáme jména, nebo ta jména, která víme, tak ta se tady nevyskytují v obou případech. A čili ty, ty dva případy, tam, tam nevíme, jestli nějak spolu souvisí. Dobře, děkuji. Eh, jméno manželky ministerského předsedy Malty eh, se objevuje na Novém Zélandu. Hm. Dobře, nyní Miguel Orbán eh, z GUE. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste mezi nás zavítali chtěla bych se, chtěl bych se zeptat eh, něco dánského žurnalistu eh, o tom, co nazýváme kaviárovou diplomacií. Pedro Adramon. A nevím, jestli znáte tohoto člověka. Byl eh, předsedou parlamentního shromáždění Rady Evropy, Agramont se jeho jméno, ale v říjnu odstoupil, protože ve vyšetřování kaviárové diplomacie, jak o tom zpravovala španělská média, zdá se, že byl přímo eh, zapojen do tohoto případu a více než 150 členů tohoto parlamentu chtělo jeho rezignaci. Vy máte seznam men, říkáte, že tam bylo ještě více jmen, mě by zajímalo, jak, jaké máte informace o Pedru Agramontovi a kaviarové diplomacii. Protože on vlastně odstoupil, eh, ale zároveň zůstává senátorem v naší zemi. A ještě v neposlední řadě chtěl bych eh, navázat na informace pana Dolana na Azerbajdžánu. Domnívám se, že v našem výboru jsme si o tom vyslechli mnoho a domníváme se, že je to velice eh, důležité v souvislosti s rejstříkem skutečných vlastníků. Ten rejstřík musí být spolehlivý a to bychom si jako výbor přáli. K otázce sankcí, sankce, které by odrazovaly takže možná o tom byste se mohl trošku zmínit, zejména um, různí spotřeb, zprostředkovatele a usnadňovatele transakcí, například eh, banky, eh, které napomáhají praní špinavých peněz. Děkuji. My si také, eh, my známe jméno Agramonta a také jsme tady četli tu zprávu o kaviarové diplomacii. Kontrolovali jsme všechny transakce eh, směrem ke španělským firmám, španělským příjemcům. Neobjevila se tam žádná jména politiku, pokud víme. Eh, mnoho peněz putovalo směrem k firmám, eh, třeba které prodávají stavební materiály nebo prodávají luxusní zboží, ale jména politiku se tam nevyskytují žádná v případě pojištění automobilů, to šlo tedy třeba, tam také probíhaly peníze v případě Lindner, čili eh, nemusím pakovat, eh, že my vlastně se nedohledáme mnoho eh, z skutečných skutečných vlastníků těch offshoreových společností, ta opravdu nejde. My tady skutečně vidíme toliko špičku ledovce. Pardon, pardon. Pane předsedo, možná ještě jedna doplňující otázka. Stavební firmy. Víte, kde měla, měly tyto společné sídla? Bylo to ve Valencii? Nebo kde? To nevím, to si nepamatuji, ale samozřejmě to můžeme zjistit. Já, když tak, já to pro vás zjistím. Ano, to by velice pomohlo, děkuji. Děkuji, já myslím, že mám stručný. Ano, já skutečně souhlasím s tím, že potřebujeme spolehlivé registry skutečných vlastníků, ale je to třeba prověřovat. Pokud se týče sankcí, a to už jsem možná trošku řekl, eh, ty skutečně nejsou odrazující vzhledem k tomu, jaké množství peněz tady prochází pračkami a jak nízké jsou pokuty. Eh, možná, že to riziko by mohlo být daleko zvýšen dvěma věcmi. Za prvé byla možnost, kdyby jednotlivci Eh, to znamená eh, vyšší eh, manažeři a podobně, kdyby bylo možné je obvinovat z trestní činu, pokud by systematicky docházelo k nedostatečnému dohledu. Takový zákon už téměř, téměř prošel, ale ne, nakonec ne. A druhá věc je to otázka těch profesionálních organizací. Eh, Eh, my hovoříme tady o zprostředkovatelích, eh, jako jsou třeba drogoví díleři, ale máme tady ještě další, eh, gatekeepers tomu říkáme, a ti znají své povinnosti a prostě ty povinnosti by se měly také plnit. Čili proč to nedopadá na mm, eh, účetní a eh, právníky, že by tedy v podstatě eh, mě, dostali zákaz činnosti, přišli o své, o své licence. No, to by také pomohlo. Děkuji vám. Takže jedlivé případy existují, ale je velice málo vzhledem k rozměru problém. Kolega Jordi Zole za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Loni v říjnu jsem dal podnět ke pozměňovacímu návrhu ke zprávě eh, týkající se ochrany lidských práv, která apeluje na zahájení komplexního šetření do azerbajdžánského landromatu a souvisejících vztahů ta, tento pozměvací návrh podepsali, eh, podepsala řada poslanců napříč politickým spektrem a nakonec si parlament velkou většinou přijal. Já jsem tedy velice rád, že dnes, když diskutujeme na výboru pana o této věci, že se zde také ukazují spojitosti mezi finančních prostředků s autokracií a to, jak se tyto autokracie snaží vyvíjet vliv na politiky. Také se ukazuje přímé spojení eh, takzvaných eh, eh, falešných pozorovatelů u voleb, kde víme, jak řekla Ana Gomeš, řada poslanců, například z Německa, Slovenska a podobně, údajně obdržela finanční prostředky, aby eh, zmanipulované volby hodnotily pozitivně. A známe také případy tady z Evropského parlamentu, eh, kdy eh, byla taková falešná pozorovací mise u voleb. A velice často samozřejmě vydá pozitivní zprávu o průběhu takových voleb, to eh, lze například říci také o členek parlamentního schromáždění Rady Evropy a podobně. Eh, samozřejmě toto veřejné slyšení, i když je zajímavé a důležité, nebude samo o sobě stačit. Evropský parlament musí zahájit vyšetřování co nejdříve, protože Eh, neschopnost potírat snahy uplatit naši vlastní sněmovnu je velký problém. Ano, já už skoro končím. Eh, také zde na půdě Evropského parlamentu se také zkoumala činnost podezřelých firm, případně to, jak autokratické režimy vyvíjejí svůj vliv na politiky. Já bych se proto chtěl zeptat, zda máte konkrétní doporučení, jak řešit tento reálný a potenciální zdroj korupce v parlamentech a konkrétně v našem parlamentu. Eh, děkuji, musím dbát na čas, poněvadž jsme začali pozdě a čas letí. Takže otázka byla, jaké doporučení byste měl pro tento parlament, Eh, poněvadž eh, poslanci jsou průřezem eh, lidu, zastupují různé zájmy národní, hospodářské, společenské a tak dále, ale to není středobodem naší parlamentní činnosti. Takže prosím, kdo? Pan Benson? Ano, děkuji vám za otázku. Já si nejsem jist, zda zde můžeme dát konkrétní politické doporučení. Eh, naším úkolem je vyšetřovat tyto případy a samozřejmě se potýkáme s obrovskou vrstvou tajných společností, schránkových společností s utajenou vlastnickou strukturou a eh, to je téměř neřešitelný úkol. Z našeho úhlu pohledu je tedy vůbec odhalit tento tajný offshoreový svět a to je eh, velmi těžké nalézt tedy skutečné vlastníky. A druhý problém, s nímž se potýkáme v tomto šetření, je záležitost soudní pravomoci, eh, soudní příslušnosti. Tady velká dánská banka, kterou dozorují dánské úřady z Kodaně, ale má pobočku Est- v Estonsku, kde podléhá dozoru estonských úřadů. A eh, samozřejmě v průběhu let probíhala komunikace mezi eh, těmito dvěma bankami, respektive pobočkami bank. A eh, Zdá se, že ale část informací se ztratila někde v Balckém moři mezi dánskými a eh, estonskými úřady. Samozřejmě to zcela jistě není příjemné pro žádný úřad vyšetřovat takovéto případy. Z politického hlediska jsme tedy zaznamenali určité problémy co do soudní příslušnosti. Pan Dolan? Děkuji. Já si uvědomuji eh, faktu, eh, který tady byl zmíněn, jak to zmínil pan předseda, nechceme zde naznačovat, že by epicentrem těchto obvinění byl Evropský parlament, ale vždy vyvstává otázka, jak se jakýkoliv parlament bude chránit před těmito jevy, jak zachovat svoji integritu. A napříč Evropou se setkáváme s tím, nejen v případě těch zprostředkovatelů, ale tam, kde je normou samoregulace, že by měla existovat také systém sankcí a to se týká jak členů parlamentu, tak právníků, a tak i bank. Měli bychom přijmout trend, který zaznamenáváme v Evropě, ve Francii a jinde, kde nezávislé orgány, které dozorují etické aspekty a e, etiku jednání poslanců a dalších představitelů. Měli bychom tedy podpořit Evropský parlament, aby zvážil i tuto variantu. A ještě poslední věc bych chtěl říci. Právě tato otázka bude nabývat na významu. Z těchto zjištění, ale také zjištění v Rusku a jinde, zjišťujeme, že Demokratické instituce se stávají obětí eh, zahraničních vlád, které podkopávají takto fungování demokratických institucí. Moje eh, moje důvěra ke schopnosti sebeobnovování demokratických eh, institucí zatím nevyhasla. A my vlastně bychom měli mít vlastní takovéto skupiny přátel, aby kontrolovali místo tam poněvadž na rozdíl od delegací tyto skupiny přátel financují příslušné vlády. Takže v tom bych skutečně souhlasil s kolegou ze Zelených, což je, eh, kdybychom tedy pravidla pro tato, tyto skupiny přátel poněkud eh, zostřili. Takže ještě David Coben a potom ještě Darius Rosati. Děkuji. Jak vidíte, Spojené království má nízké náklady na založení firmy. Pro e, většinu firm je to 12 liber. Proč ne? Je, my tomu říkáme demokratický kapitalismus. Podporujeme lidi, aby si založili vlastní firmu, ať už je, jsou jejich poměry jakoli skromné. A vede to k demokratičtější a dynamičtější ekonomice, více pracovních Tak vznikají. Vidím, že se tady kolegové smějí ale víme, že řada lidí tady žije ve schnilých ekonomikách s obrovskou nezaměstnaností a čím více zásahů tí, do ekonomiky, tím více to vylučuje obyčejné lidi, aby si založili vlastní firmu. Ve Francii to stojí celý Mailand a si založit firmu. A právě proto se lidé, kteří si mohou vydělávat peníze nezávisle na státu, eh, ale nejsou samozřejmě také schopni také to vysvětlit vysvětluje, proč je Francie méně demokratická, proč jsou na tom lidé hůře ve Francii, protože jsou závislí eh, na státu, musí se státem kolaborovat. 60 francouzů eh, žije přímo eh, ze státu a e, právě podnikání se ve Velké Británii podporuje, protože není na státu, aby zasahoval do soukromí občanů. Nejsme tak paranoidní, že by si někdo někde vydělal nějakou libřičku stranou. Ne, to, e, na to se zaměřují evropští politikové, kteří odebírají peníze občanům. A to by se mělo potírat. My v Anglii máme velice e, Eh, rozumný systém, včetně tisku, který eh, dohlíží nad situací. A také víme, eh, že zcela jistě se tím neohrožuje demokratičnost Eh, vlády. Ano, to není eh, prohlášení, to jsou odpovědi na otázky, které tady padly. To je svobodné podnikání. Zcela jistě se někdo tady musí za podnikání postavit. Děkuji, to bylo prohlášení, tady na to není třeba odpovídat. Teď otázka na Dariuše Dorasa. Ty ho nepřeje si, dobře? Takže ještě eh, možnost na minutovou, minutovou odpověď. Pane Dolane, začnete? <clears throat> Takže máme pouze... Máme dvě, dvě minuty. Já jsem chtěl jenom říci, že e, jsme se zde v přítomnosti novinářů také setkali s tím, že jsme viděli jenom vrcholek ledovce. Spousta věcí zůstává neobjasněná, spousta landromatů kolem nás ještě funguje a jako Evropský parlament musíme jednat. Musíme odhalovat tyto případy, šetřit je. A to budeme zcela jistě v našem výboru dělat. A také musím říci panu Korvinovi, bohužel se vyjadřuji, ale Korvinovi, když navrhujete, aby si každý občan založil systém na vyhýbání se daňové povinnosti, to by zcela jistě podkopalo důvěru v naši společnost. Já chci jenom říci, že bychom to měli brát skutečně vážně. To, co jsme slyšeli dnes, je závažná věc. Praní špinavých peněz, eh, praní pověsti, eh, to všechno zcela jistě říkám to tady jednoznačně zástupcům Transparency International i novinářům, že eh, na tom budeme pracovat, budeme to vyšetřovat. My jsme teprve začali, ale v té práci budeme pokračovat. Děkuji. Dnes ráno jsme se na koordinátorech dohodli, že Eh, doporučíme eh, parlamentu, aby eh, tato práce pokračovala. Tohle nemůže být konec, protože tohle je trvalý proces. Takže pan Dol, ještě pokud si něco chcete říci, tak minutu. Já budu ještě stručnější. Ani tu minutu nepotřebuji. Selhání systému jsou zřejmá. Musíme si uvědomit, že řada řešení je na dosah. Úloha parlamentu je nezastupitelná Možná jsem se nevyjádřil dost jasně, co se týče e, bezprostředních závěrů ve vztahu k směrnici proti praní špinavých peněz. Možná jsem byl e, příliš mírný, ale vidíme, že většina věcí se již nachází v této nově připravované legislativě. Náležitá péče, eh, péče eh, otázka politicky exponovaných osob a tak dále. Já si myslím, že to máme všechno na dosah ruky, tak jenom apeluji na to, aby se tyto legislativní práce dokončily. Frau Jung. Děkuji, kdybyste chtěla za vás odpovědět, paní Jung. My nemáme žádné závěrečné poznámky, ale samozřejmě obracejte se na nás s otázkami, my vám velmi rádi odpovíme. Výborně, děkuji. Dobrá, takže to ukončíme. Děkuji mnohokrát našim eh, řečníkům. Eh, to, že tady nakonec eh, nebylo tolik kolegů, je dáno tím, že dnes máme důležitá hlasování, dneska energetický balíček na ITER a zítra a bohužel to hlasování bude probíhat a, a my budeme dál zasedovat v 15 eh, hodin a budeme se zabývat Paradise Papers. Děkuji, končím zasedání a děkuji i tlumočníkům. Přetali jsme o pět minut.